Mes chers collègues, Vážení kolegové, navrhuji, abychom začali. Eh, dobrý den vám všem. Nejdříve bych ráda srdečně blahopřála všem zde přítomným členům, tedy zvoleným eh, členům, ať už eh, opětovně zvoleným, které jsem ráda, že tady vidím jako přátelské známé tváře a také vítám nově zvolené poslance. Jsem velmi ráda, že můžeme společně zahájit toto další volební období a já jsem přesvědčena, že to bude velice zajímavé období. Jsem také ráda, že tady vidíme také sekretariát a pracovníky sekretariátu eh, našeho výboru. Předem jim děkuji za veškerou pomoc a také eh, děkuji tlumočníkům, bez kterých bychom nemohli účinně pracovat. Podle eh, článku 14 ostavce 1 našeho jednacího řádu já jakožto druhá místo předsedkyně z, býva, z předchozího volebního období eh, výboru AVKO budu předsedat až do té doby, kdy předám eh, předsednické křeslo nově zvolenému předsedovi. Tomu, kdo bude zvolen eh, do předsednického místa našeho výboru. Zahajuji tímto oficiálně naši schůzi. Cílem je vytvořit byro zvolením předsedy a místo podle článku 204 jednacího řádu. Budeme tedy nejdříve volit předsedu a poté budeme volit místo předsedy. Chtěla bych říci, kteří náhradníci budou hlasovat za EPP Tady máme tu informaci, že někteří náhradníci budou hlasovat za řádné členy. Jsou to tři náhradníci, až tedy ta hlasování dojde, a to paní Pilar Ayuso, paní Ivana Maledič a paní William Redding. A budou hlasovat místo Miguele Argerase Kerete, Palma Broka a místo eh, Sariuse Volského. Chci se zeptat, zda někteří jiní náhradníci tady dnes eh, budou eh, hlasovat za jiné frakce. Jsou tady někteří náhradníci, ne, nikdo další už to není. Takže v této fázi bych chtěla, vážení kolegové, se zeptat, zda všichni máte hlasovací kartičku. Budeme ji potřebovat. Kdybyste kartičku neměli, byl by čas ještě teď, než začneme s hlasováním, byl by ještě čas eh, náhradní hlasovací kartičku získat. Ne, nikdo, nikdo není v takové situaci, že by musel na poslední chvíli řešit tento problém. Ne, tak tedy začneme hlasovat. Nejdříve se ujistíme, že máme usnášení schopnost. Ano, je tomu tak. E, máme e, nejméně jednu čtvrtinu členů a můžeme tedy e, volit předsedu. Já tedy nyní požádám, abyste nám sdělili, jaké Kandidáty předkládáte, prosím, a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, také já bych chtěl eh, přivítat všechny nové poslance. Jménem EPP bych chtěl navrhnout eh, na předsednické místo kandidátku paní Danutu Hübner. Výborně, děkuji. Děkuji, vážený pane kolego. A teď se zeptám paní Danuty Hübner, zda přijímá e, tuto kandidaturu. Ano, ano, přijímám. Zeptám se, zda jsou nějaké další e, návrhy kandidátů od jiných e, politických skupin. Nikdo další nepředkládá návrh kandidáta? Dobrá. V tomto případě máme jednu kandidátku za frakci EPP, která splňuje eh, podmínky, to znamená je řádným členem výboru a také náležitě vyplnila eh, prohlášení o finančních zájmech. To jsou dvě podmínky pro to, aby bylo možné kandidovat na eh, funkci. Takže jedna jediná kandidátka, paní Danuta Hybner za frakci EPP. Já tedy navrhuji, Eh, jak je to obvykle v takovém případě, že je pouze jeden kandidát. Navrhuji tedy, abychom hlasovali aklamací. Pokud všichni souhlasíte. Děkuji, děkuji, vážení kolegové. A paní Danutě Hybner blahopřeji ke zvolení předsedkyně výboru AFKO Evropského parlamentu a hned jí přenechám zde místo, aby se ujala tedy své funkce předsedkyně. Uh, just thank you very much já vám děkuji eh, za důvěru, kterou ke mně máte a hned přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je volba eh, ostatních členů Byra, to znamená místo předsedů. Jak víte, máme eh, tady čtyři místa místo předsedů. Začneme tedy prvním místo předsedou na, eh, je to z frakce GUE kandidát, tak prosím, máte slovo k návrhu kandidáta. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte, abych poblahopřál ke zvolení. Předsedkyní jménem GUE navrhuji kolegu Barbaru Spinelli která eh, je nejenom velmi známé jméno, ale eh, ve sjednocování Evropy, ale také velkou znalkyní ústavních práva, ústavních záležitostí. Děkuji vám a já se ptám, zda na místo první mýho místo předsedy jsou ještě někteří další kandidáti. Ne, není tomu tak. V tom případě se ptám paní Spinali, zda přijímá návrh. Ano, ano, přijímám, děkuji vám. Děkuji. Takže i v tomto případě máme pouze jednu kandidátku na první místo předsedkyní. Můžeme tedy hlasovat aklamací. Děkuji a blahopřeji. A nyní přejdeme k funkci druhého místo předsedy. To, eh, kde mají návrh eh, socialisté a demokraté. Prosím, můžete navrhnout svého kandidáta? Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, jménem SAD blahopřeji eh, ke zvolení předsedkyní a navrhuji eh, jako druhého místo předsedu pana Pedro Silvu Pereiru. Děkuji. Děkuji vám. Jsou nějací další kandidáti na druhého místo předsedu? Nikoho nevidím. Aha, ano, přicházíte sem, ano, z pořádku. Já jsem uh, udělala chybu. Já jsem samozřejmě měla říci, že eh, všichni kandidáti předložili eh, prohlášení o finančních zájmech, čili splňují podmínky k možnosti zvolení. Tedy máme tady opět stejnou situaci, jeden jediný kandidát, můžeme tedy postupovat aklamací. Pedro Silva Pereira. Prosím, pojďte také sem za předsednický stůl. A nyní eh, přikročíme k volbě třetího místo předsedy. Tady kandidát je z ECR a prosím, předložte kandidáta. Ano, mám to potěšení, že jménem ECR chci předložit kandidátku pana Stavského jakožto kandidáta na třetího místo předsedu tohoto výboru. Děkuji. A já se chci zeptat, zda souhlasíte s tímto návrhem? Ano, souhlasíte. Je, prosím, nějaký další kandidát na třetího místo předsedu? Ne, nikdo další. Můžeme tedy opět eh, postupovat aklamací, pokud chcete vyjádřit eh, podporu pro tohoto třetího místopředsedu. Ano, je tomu tak. Ano, máme ještě tady místa takže prosím třetí místo předseda také, může přijít sem za předsednický stůl a přijdeme eh, k poslednímu, tedy čtvrtému místo předsedovi a to je místo, které navrhuje EPP. Prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně, a dovolte, abych také já vám poblahopřál za zvolení předsedkyní. EPP by eh, chtělo navrhnout jako čtvrtého místo předsedu pana Vangela. Děkuji. Paulo, přijímáte eh, tuto kandidaturu? Máme nějakého dalšího kandidáta na čtvrtého místo předsedu? Ne, nikoho nevidím. Můžeme tedy opět postupovat aklamací, aby to bylo stejné jako u předchozích míst. Děkuji vám, děkuji Paulo. Zbývá tady snad ještě židle, tak prosím, eh, také pojďte sem za předsednický stůl. Mnoho bodů už nemáme na programu jednání. Jsou tady vodu různé dvě věci. První je informace, že příští zasedání, normální řádné zasedání, eh, bude 22. odpoledne. A já bych ráda také signalizovala, že máme určitý problém, že se to překrývá s dalšími výbory a mm, Josef Pačeko se sekretariátu na tom pracuje. A druhý bod pro informaci to je žádost od ECR. Eh, nemáme k tomu diskusi, jenom vyslechneme informaci od ECR. Paní uh, předsedkyně, uh, vážení uh, členové výboru, rád bych uh, signalizoval, že bychom měli změnit jednací řád Evropského parlamentu pokud jde o volby eh, předsedu, eh, předsedy Evropské komise. Jsem hluboce přesvědčen, že eh, volby, které se obecně považují za největší výsledek demokratický Evropského parlamentu, by měly probíhat Eh, veřejně a jmenovitě, protože teprve, eh, teprve eh, jmenovitost garantuje odpovědnost veřejnosti. Chtěl bych tedy signalizovat, že, na, že předložíme takový návrh na změnu jednacího řádu Evropského parlamentu, ale kdyby paní předsedkyně uznala, že by stalo za to na tom zapracovat ještě před zasedáním ve Štrasburku, protože tuto volbu budeme činit za několik dní, tak jsme k dispozici a, a prosím o to, abyste to zvážila. Děkuji vám. Já nebudu otevírat diskusy, je to pouze e, tato informace a žádost od ECR a já bych tímto už e, ukončila naše dnešní zasedání a sejdeme se tedy 22. Do té doby pravděpodobně bude schůzka koordinátorů, ale to bude ještě oznámeno.